Uh, Dobré odpoledne, kolegové. Máme tady zase zasedání našeho výboru a začneme tím, že schválíme program. Pokud nemáme žádné připomínky, můžeme program schválit tak, jak byl navržen. Děkuji vám. Mám tady pár oznámení. Tlumočení máme pro francouzštinu, němčinu, italštinu, angličtinu, španělštinu, češtinu, polštinu, nizozemštinu a rumunštinu. Jak víte, mělo by vás být vidět, aby bylo možné tlumočit. Mluvte prosím pomalu a mluvte svou materštinou, pokud jeden z těchto jazyků vaší materštinou je. Za druhé, budeme přísně dodržovat čas. Máme dvě hodiny Budeme se tedy snažit všechno dodržet. Jako vždy máme web streaming a samozřejmě je to elektronické zasedání. V aplikaci máte všechny dokumenty. Máte je na tabletu anebo na laptopu, jako obvykle. A možná vás také bude zajímat, že máme nové vydání našeho newsletteru. A pak je tady jeden důležitý bod, který se týká hlasování o stanovisku paní van Sparentak – na posledním zasedání výboru po tomto hlasování 29. června sekretariát zjistil, že hlasy tří europoslanců, které byly platným způsobem podány, nebyly při hlasování zohledněny. Týká se to hlasů dvou europoslanců za SAD, pana Ankela a paní Penkové, a jednoho zástupce ELS, to byl pan Kovačev, ale to bylo pouze u závěrečného hlasování. Po analýze všech podaných hlasů a po diskuzi s koordinátory jsme provedli určité závěrečné úpravy výsledků. Týká se to pozměňovacího návrhu 110, který by měl nyní být zamítnut a nikoliv přijat. Pak je to návrh 4, který by měl být přijat a nikoliv zamítnut. A závěrečné hlasování je tedy 34 pro, 3 proti a 3 se zdrželi hlasování. Tyto opravy budou provedeny v zápise. Jsou to změny, které, jak jistě chápete, ovlivňují výsledek. S tím tedy nyní můžeme přistoupit k jednotlivým bodům na pořadu jednání. Máme tady hlasování a nejprve budeme hlasovat o umělé inteligenci. Vidíte to v programu. Víte, o čem budeme hlasovat? Celkově budeme hlasovat o šesti věcech. Seznam pro hlasování jste dostali včas, už v pátek, a já doufám, že už jste všichni měli možnost využít systém elektronického hlasování a nebo papírového hlasování. Než začneme hlasovat, musíme samozřejmě zjistit, jestli jsme usnášení schopní. Ano, Ti z vás, kdo jste připojeni na dálku, můžete v systému zvednout ruku, abychom viděli, že se aktivně účastníte zasedání? A samozřejmě některé poslance máme i v sále a ty také započítám. Ano, jsme usnášení schopní a já vám děkuji. Můžeme tedy začít hlasovat. Já nyní zahajuji hlasování ke všem bodům. Hlasování je uzavřeno ve 3.20 odpoledne, ano. Pokud všechno proběhne správně, měli byste dostat e-mail s upozorněním o tom, že hlasování bylo zahájeno a v systému iVote by nyní mělo být hlasování zahájeno. Okay, sorry that... Omlouvám se za tu malou přestávku. Samozřejmě máte čas až do 15.20, abyste mohli celý postup uzavřít. Ale, jak máme také na pořadu jednání, myslím, že teď můžeme přistoupit k bodu číslo 9. Bod číslo 9 je zpráva pana Alexe Agiuse Saliby o aktu o digitálních službách, zdokonalení fungování jednotného trhu. Dnes projednáme pozměňovací a kompromisní pozměňovací návrhy. Jak víte, my jsme příslušný výbor v této věci a já bez dalšího předám slovo panu Salibovi, který bude mít pět minut. Alexi, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Než začnu a než řeknu něco víc k těm kompromisům a pozměvacím návrhům, Především bych chtěl využít této příležitosti, protože jsem nový člen výboru IMCO a chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem asistentům a politickým poradcům, kteří se do celého procesu zapojili. Bylo to několik intenzivních týdnů. Hodně jsme na tom pracovali, abychom dospěli do té současné fáze. Především bych tedy chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem politickým poradcům. A také bych rád využil této příležitosti a poděkoval všem europoslancům. Děkuji za pozměňovací návrhy, za příspěvky k této významné debatě a také za to, že dále obohatili text návrhu zprávy. Chci jim také poděkovat za transparentnost, otevřenost, spolupráci a velice pozitivní diskuze, které proběhly. Byla to zpráva, ke které přišlo víc než 900 pozměňovacích návrhů. Určitě jich nakonec bude víc než tisíc, až eh, výbory, které se k tomu vyjadřují, a čtyři výbory předloží stanovisko, eh, předloží také své vlastní pozměňovací návrhy. Proběhly čtyři technické schůzky a tři schůzky stínových zpravodajů v posledních týdnech při dnešním dopoledním zasedání stínových zpravodů, což byla poslední ta politická schůzka za všechna uskupení, jsme se také dohodli na hlavním politickém poselství a na příloze. A teď se budeme snažit kompromisy, ke kterým jsme dospěli v příloze, přizpůsobit konečné verzi usnesení. Aby to snad všechno bylo připravené na hlasování, které má proběhnout koncem září. Budeme mít tedy také včas stanovisko výboru IMCO ještě předtím, než komise předloží na konci čtvrtého čtvrtletí poslední návrh. Teď máme 15 kompromisních návrhů. V podstatě se týkají přílohy, nicméně v prvním kompromisu je stanoven základní princip budoucího balíčku. Jde mimo jiné o komplexní revizi příslušné směrnice a také o právní nástroj ex ante. Dále kompromisy pokrývají pole působnosti a budoucí revizi elektronického obchodování. Další kompromisní návrh se týká povinností eh, dodržovat transparentnost ve vztahu k zákazníkům a musím říct, že tady jsme dospěli k velice dobrým návrhům. Já si myslím, že eh, tohle skutečně přispěje eh, k tomu, abychom zabránili nezákonným aktivitám ještě předtím, než se vůbec lidé dostanou na ty platformy. V rámci kompromisů 5, 6 a 7, které byly velmi ambiciozní, ten text je velmi ambiciozní, se budeme snažit vylepšit podmínky pro uživatele a pro spotřebitele a v podstatě vytvoříme nový rámec pro platformu, pro vztahy se spotřebiteli eh, a pokud týká se to mimo jiné reklamy, zacílení, preferenčního zacházení. A pokud jde o právní obsah články 12 až 15 směrnice o elektronickém obchodování, tam máme také v kompromisu vyvážený text. Chceme zajistit, aby se rychle odstraňoval nezákonný obsah, ale budeme se také snažit eh, udržet pod kontrolou nezbytné pojistky, oznámení, transparentnost, podávání zpráv. A bude se to také týkat řešení soudních sporů, aby se zajistilo, že budou plně dodržována základní práva. V kompromisu 13 jsme stanovili velice jasná pravidla pro online obchodní místa. Já myslím, že toto je velice důležitá kapitola, protože když se podíváme na novou realitu, realitu, která už dnes platí několik let, ale která zvlášť e, za pandemie COVID-19 e, nabyla na rozměru. E, toto všechno ukazuje, že naši spotřebitelé jsou často obětí nekalých praktik, zavádějící reklamy. Nedodržuje se tak aky Evropské unie. Týká se to třeba zdraví a bezpečnosti. Zvyšuje se také cena pro koncové spotřebitele a spotřebitelé musí plnit různé podmínky. A pak tady máme také kompromis 14, který se týká budoucnosti regulačního nástroje ex ante, abychom zabránili tomu, že systémové platformy ohrozí jednotný trh tím, že nespravedlivě budou bránit eh, malým a středním podnikům a novým podnikům ve vstupu na trh. Kompromis, o kterém mluvíme dnes, se týká tří základních prvků. Je to spolupráce, dohled a také sankce. A na závěr chci ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům za pozitivní vyjednávání a skutečně doufám, že tato spolupráce bude pokračovat i v průběhu dalších diskuzí. Je velice pozitivní, že konečným výsledkem budou proveditelná řešení a opatření a bude to znamenat, že digitální svět bude bezpečnějším prostředím pro spotřebitele a pro uživatele, bude také konkurenceschopnější pro evropské podniky a bude to také znamenat, že náš sektor elektronického obchodování bude odolnější do budoucna. Děkuji, Alexi. A já nyní předám slovo stínovým zpravodajům a potom nastane proces catch the eye, pokud se někdo také bude chtít vyjádřit. Jako první za ALS pan Ariáš Eskeveria. Dvě minuty, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Já chci především poděkovat zpravodaji panu Salibovi. Já chci také poděkovat stínovým zpravodajům za veškerou odvedenou práci. V průběhu eh, spolupráce, když jsme pracovali na kompromisních eh, návrzích, eh, jsme opravdu zaznamenali velice pozitivní atmosféru. Budeme dál pracovat na pozměňovacích návrzích. Je jich opravdu už přes tisíc, je to opravdu hodně práce, takže především chci skutečně poděkovat poradcům, asistentům, nejenom z naší skupiny, ale i z ostatních skupin. Děkujeme za veškerou práci. Jak jsem říkal, je to skutečně důležitá práce a je to hodně práce. Jde tady o několik různých témat. Mně připadá, že k tomu přistupujeme velice pozitivně a konstruktivně. Obecně řečeno, souhlasíme s kompromisními návrhy. Naše skupina má za to, že je důležité zapracovat tento obsah do zprávy. Víme, že pro jiné skupiny je to červená linie, to tež platí i pro nás. Myslíme si, že jsme dospěli k dobrým kompromisům a pro ELS je velice důležité, abychom vyslali jasný signál komisi. Tento problém je třeba řešit. A pak je tady další základní věc, je to anonymita. Jak už bylo řečeno, a já to říkám celou dobu, myslíme si, že je důležité zachovat anonymitu na internetu. Ale musí být možné identifikovat vás jako uživatele na internetu. A v kompromisním návodu číslo 3 je podle nás tato koncepce jednoznačně nastíněna. Můžeme tedy souhlasit s tím, že to, co je nezákonné offline, by mělo být nezákonné i online. Pokud je o evropské orgány a implementaci Evropského aktu o digitálních službách, kompromis 13, já si myslím, že toto bylo nejkontroverznější téma, co se dohody týče, ale chceme poděkovat i za návrh zpravodaje, který jsme dostali dnes dopoledne. Myslíme si, že už máme základ pro dobrou dohodu. I když, jak už bylo řečeno, některé věci ještě musíme doladit. Z tohoto pohledu je tedy důležité zdůraznit, že naše skupina není proto, abychom vytvářeli nějaký nový orgán. My bychom byli raději, kdybychom měli síť vnitrostátních orgánů, které budeme koordinovat a které, na, které, na které bude dohlížet Evropská komise. Pokud je o implementaci aktu o digitálních službách, Tady musí stát na čele členské státy. V této zprávě je celá řada relevantních témat, ale já myslím, že toto jsou ty hlavní věci za naši skupinu, za ALS. A já rád odpovím na případné otázky. O některých věcech jsem neměl čas mluvit. Rád se také setkám s každým, kdo by se se mnou potkat chtěl, abychom si vyměnili názory. Děkuji. Nyní paní Charancová za Renew. Neslyšíme vás. Reverse your camera. Yes, could you okay. please? Is it better now? Yes, we can hear you and we can okay. see you. The floor is yours. Thank you. Mm, very good. So thank you very much. Mm, děkuji vám ještě jednou. Děkuji Alexovi a jeho týmu za opravdu tvrdou práci odvedenou na této zprávě. Není to nic jednoduchého. A jak vidíte, eh, od reakcí, které to, nebo z reakcí, které toto zbuzuje, tak eh, zdá se, že jsme našli eh, vhodný kompromis. Eh, jsou zde takoví, kteří, kterým se nelíbí něco, ale zase se líbí něco jiného a taky je dobré, že se tady neupřednostňuje ten či onen hráč. Je to zákon, který je spravedlivý, férový ke všem, nikdo není poražen, nikdo není vítěz, je to prostě dobré pro náš společný trh. Já bych zdůraznil několik bodů. Moje skupina vítá to, že je třeba sílu této směrnice eh, zachovat, nikoli oslabovat, na tom se shodujeme, také, že jsou zde promítnuta eh, základní práva. Také víme, že pří, takový ten přístup eh, jedna velikost pro všechny, tak to prostě není eh, úplně možné eh, v různých, v kontextu různých internetových služeb. Ale je třeba se držet všech principů. Domníváme se, že obsah by neměl být součástí tohoto zákona o digitálních službách. Platformy by měly Eh, nést zodpovědnost, ale eh, je tady pořád ještě velká oblast, kde obsah je škodlivý, ale není nelegální. Čili tady eh, to ještě vyřešeno není. My souhlasíme, že Evropská unie by měla mít společná pravidla pro označování nelegálního obsahu. Moje skupina také souhlasí s tím, že evropské právo musí se vztahovat na všechny služby, které jsou zde pro uživatele v EU. Nechceme ovšem evropské zákony aplikovat na všechny weby po celém světě, ale doufáme, že náš přístup bude modelem. Také víme, že text toho nástroje ex ante není dokonalý, můžeme zajít ještě dál také bych chtěla podtrhnout, že eh, taky eh, některé části a některé kroky musí zůstat eh, v kompetenci politiky na ochranu konkurence a soutěže. Děkuji. Děkuji a nyní za jde paní Alessandra Basso. Děkuji. Dovolte, abych eh, poděkovala zpravodaji a všem kolegům, taktéž poradcům, za to, že se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu, ačkoliv eh, z mého hlediska zde některé problémy přetrvávají. Eh, například chtěla bych říci, že eh, není vhodné, abychom tady předkládali další možnosti, které se týkají eh, politické reklamy. Vzhledem k vysoké úrovni digitalizace společnosti domníváme se, že toto opatření by komplikovalo možnosti eh, v politické propagandy, kterou by si mohli dělat eh, samotní politici. Čili bylo by to podkopávání demokracie. Musí být zachován pluralismus a musí být prostor k vyjádření veškerých myšlenek. Také máme jisté obavy, co se týče potřeby ochrany citlivých údajů. Pokud tento text, tento návrh bude v tomto textu, pak budeme muset eh, udržovat spoustu dat, které, která se budou týkat politických přesvědčení eh, lidí a zajímá nás, kdo de facto by to měl spravovat a za jaký podmínek by se to eventuálně mělo mazat. Domníváme se, že tady jde o podkopávání občanských práv poněvadž naše svobody by měly být garantovány. A další bod. My jsme eh, rádi, že to je eh, škrtnuto a sice je tady, eh, nebo byla tady řeč o příslušném orgánu, a to centrálním orgánu. My totiž s tím už máme určité zkušenosti za léta, víc než 20 let. a domníváme se, že eh, příslušná směrnice by měla být revidována. Čili je dobré debatovat o osvědčených eh, záležitostech, ale eh, také si musíme být vědomi omezenosti našich zdrojů. A taky je zde zmíněna dohledová role a to bychom měli ještě projednat obě. Děkuji. Děkuji. Nyní za zelené Alexandra Gíze. Dvě minuty. Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodaje za skutečně tvrdou práci a taky našim asistentům. Je to opravdu množství práce, co se v tom skrývá. Také chci poděkovat ostatním stínovým zpravodajům za konstruktivní debatu. Musím říct, že Mnohé z našich názorů, návrhů jsou e, sdíleny se jinými skupinami. Pokud se týče zodpovědnosti elektronického obchodu, tak to by skutečně mělo zůstat zachováno v této zprávě. Také si myslíme, že e, že pokud se týče toho obsahu, eh, tak to by měla být nepřekročitelná linie. Kdybychom měli začít eh, hodnotit obsah, to už bychom otevřeli pandořinu skříňku. Ano, je eh, dobře, že tady mají být zachována práva uživatelů a také nediskriminační přístup k obsahu. Také co se týče eh, vhodné transparentnosti eh, reportovací formátu. Máme určitou transparentnost, eh, pokud se týče toho tagu, ale máme daleko silnější pozici, která vzešla z červnového pléna. Velice mě naopak zklamalo to, že se nám naprosto nepodařilo Eh, nepodařilo vyzvat eh, komisi eh, k větší transparentnosti, jako je například na YouTube a podobně. Jsou tady jiné systémy, například tedy to má Facebook nebo také YouTube, to vlastně de facto navrhuji. A my třeba víme, že 65 lidí, eh, kteří čtou eh, krajně pravícový obsah, tak jsou tam vlastně přesměrovávání automatickými systémy. Takže to využívají tedy šiřitele různých konspiračních a extremistických teorií. A my samozřejmě jako demokratická společnost chceme vědět, jakým způsobem jsou lidé informováni. A proto tedy skutečně by se měli tedy eh, eh, měla by se tedy řešit tady tato otázka na anonymizovaných dat v rámci API a eh, přístupu ke zdrojům. Vzhledem k tomu, že tady máme eh, velké, zejména americké a čína, čínské platformy, měli bychom se jako Evropa tomu eh, jednotně postavit. Domníváme se, eh, že národní, národní úřadu by to všechny nezvládali. Děkuji. Děkuji. Nyní za EKR, pan Jiří Zacha. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že mnoho z toho, co mě tady eh, na tom trápilo, už bylo napraveno. Je to tedy digitální svět a eh, leco se dá napravit, ale myslím, že bychom neměli příliš spěchat s novou legislativou a myslím, že eh, bychom měli mít na paměti, že Evropská legislativa má své dopady. Já nejsem pro pravidla ex ante, to by snad mělo být možné jenom v případě, eh, kdyby se ukázalo, že eh, nová pravidla komise pro hospodářskou soutěž jsou nedostatečná. Jinak, pokud tady bude pravidel přemíra, nebudeme konkurenceschopní v globálním měřítku. Pokud se týče eh, dodavatelů a jejich zástupců v Evropské unii, tak tady by mohlo dojít k prodražení a omezení na nabídky v důsledku našich opatření. A to by vlastně bylo na úkor našich občanů a jejich blahobytu. Spotřebitelé by měli mít možnost se sami rozhodnout, kde si budou nakupovat bezpečné a legální produkty, eh, které jsou třeba eh, levnější a s nimi spojena nižší ochrana. Já myslím, že evropští spotřebitelé by měli být schopni činit informovaná rozhodnutí a měli by jenom vědět, eh, kdy nejsou chráněni evropským zákonem bez ohledu na region. Také si myslím, že tady bychom měli s dalšími zprávami o umělé inteligence eh, jak si sladit náš text, aby si ty dva texty neprotiřečily. No a jinak eh, děkuji vám za opravdu dobrou a faktickou diskusi. Děkuji a nyní za GUE, pan Šerdevan. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank Děkuji paní, před, paní předsedající, děkuji také kolegům a e, stínovým zpravodajům z e, sekretariátu IMCO za obrovský z práce. Bylo tady 900 pozměňovacích návrhů, čili není jednoduché to nějak zpracovat. E, navíc byly vzájemně kontroverzní ze všech skupin. Nicméně podařilo se nám tedy zůstat na té linii kompromisního ducha pokud se týče eh, transparentnosti eh, nebo ex ante pravidel, eh, přístup na trh pro malé a střední, případně mikropodniky. Čili celkově myslím si, že je celá ta sada pravidel pro digitální obchod pozitivní. Nicméně uvědomuji si a myslím, že kolegové také, že s tím společným digitálním trhem je spojená řada dalších otázek, eh, eh, například od jiných skupin, které tady, tady také eh, změnilo a de facto tady jde mimo jiné o z digitální zdanění, to je ale spíše doména výboru Econ a podobně. Nicméně vytváříme takto společně digitální trh. Ehm, nicméně byl jsem nespokojen se dvěma body. Nevyužili jsme příležitosti, pokud se týče problému, pokud se tedy problému týče o e, záruce. A to je, myslím, opravdu důležitý bod, ale opravdu se nám nepodařilo všechny ty nedostatky e, odstranit a zdokonalit ta pravidla. My nicméně e, jsme se shodli nakonec na tom, i když já jsem nesouhlasil, že ten režim by měl zůstat tak, jak je. No a mm, měli bychom to tedy dále sledovat. Na stínových zpravodajích dnes dopoledne eh, už vlastně bylo to řečeno, že tedy že tedy velké podniky by si mohly zavádět určité, eh, určité filtry, to je taková ta samaritánská klauzule. No a druhý bod, eh, to je úplně na závěr, jsem velice zklamán tím, že se nám nepodařilo eh, vypracovat ambiciozní politiku eh, ohledně Evropského dozorového orgánu, kam by se mohl každý obrátit se svými stížnostmi, zejména proti velkým platformám. Já si myslím, že ten evropský dozor je nutný, jinak de facto eh, tím i oslabujeme členské státy, které samotné nebudou mít tak velkou sílu vůči těmto platformám. Děkuji. Thank you. Um, I am informed that... Ano, paní Walcman by si také chtěla vzít slova. Možná jenom na kratičkou chvíli, prosím, máte slovo. Můžete prosím zmačknout tlačítko, abychom vás slyšeli? It doesn't seem to... Zdá se, že to asi nefunguje, ale Marion, je třeba zmačknout tlačítko řečnické, abychom vás slyšeli. Okay. Then we... Dobrá, takže budeme pokračovat a teď dám slovo zpravodajit. Jovi, Alex, prosím, máte ještě čas na to, abyste uzavřeli tento úsek. Pan Saliba. Omlouvám se, můj řečnický knoflík nefungoval, jak měl. Já budu jenom stručný. Chtěl bych poděkovat, protože jste viděli, že zde zazněl velmi konstruktivní přístup z celého politického spektra. Paní Charanzová řekla, že je v podstatě vyloučené, aby všichni byli spokojeni s takovýmto dokumentem vzhledem k jeho tématu a že je tedy třeba že těch kompromisů je mnoho, že je třeba dospět skutečně k politickému kompromisnímu řešení, ale myslím, že jsme opravdu projednali mnoho, že máme mnoho dobrých politických dohod a že to ukazuje vlastně hlavní poselství a to je vysoká úroveň ochrany pro spotřebitele, bezpečnější prostředí, a lepší tedy digitální trh pro malé a střední podniky, pro startupy. A to si myslím, že takováto úroveň ochrany, která je skutečně také vsazena do zásad, které jsme vtělili do této zprávy, ve snaze opravdu pracovat na určitých pokynech explicitně Myslím si, že to opravdu dobře ukazuje, že situace je příznivá v tomto ohledu. Já chci poděkovat všem politickým skupinám, stínovým zpravodajům, technickému personálu za jeho práci, za velmi intenzivní práci, kterou jsme odvedli v uplynulých týdnech a posledních víkendech. A teď se tedy těším na technická setkání na setkání stínových zpravodajů, abychom mohli tam ještě doladit poslední technické body. Myslím si, že to je skutečně velmi důležitý krok, který jsme mohli udělat předtím, než se k tomu pak budeme vracet v září. Politické myšlenky eh, jsou opravdu velmi podstatné ve vztahu k příloze a tedy tomu, co se potom přebere do politického textu. Takže v každém případě děkuji všem členům, kteří se zapojili. Děkuji stínovým zpravodajům a jednotlivým politickým skupinám, které reprezentují. Děkuji Alexovi, čili tím můžeme uzavřít diskusi k tomuto bodu na našem programu. A dále tady máme provádění směrnice, která se týká státních zakázek v oblasti bezpečnosti a týká se právě i otázky mezinárodního práva. Takže v podstatě teď dáváme slovo na zahájení diskuse. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Týká se to zprávy takzvaného balíčku na téma obrany, který se skládá z té směrnice 2009 81, pokud jde o státní zakázky v oblasti bezpečnosti a obrany a potom e, té směrnice 43, pokud jde o specifické produkty, které se k tomu váží. Děkuji zpravodajům za to, že se skutečně zabývají této otázkou ve své velmi zajímavé zprávě. Komise v podstatě posilovalo svůj postoj již v roce 2016, ale tehdy nevznikl dostatečný prostor pro případnou úpravu textu. A teď si myslím, že skutečně nastala chvíle, abychom se na to podívali znovu, protože v mezidobí od toho roku 2016 došlo k dalšímu vývoji. Je třeba v podstatě mít větší objem údajů pro analýzu, která bude skutečně smysluplná a tato prováděcí zpráva má v podstatě informovat o provádění těchto dvou směrnic a umožnit potom plenárnímu zasedání, aby se z toho mohly vyvodit určitá doporučení. Ta zpráva se bude skládat ze dvou částí určitého vysvětlujícího prohlášení, kde v podstatě chceme vysvětlit, jak vypadá situace co jsme zjistili tedy z hlediska stavu provádění těchto dvou směrnic. A potom tedy by tam byl návrh na usnesení, kde bychom uváděli hlavní závěry a navrhli také konkrétní doporučení pro kroky, které by měly být přijaty. A na tomto základě jde o to, abychom si udělali určitou bilanci uplatňování těchto dvou směrnic eh, v členských státech a otevírání trhu EU pro produkty v oblasti obrany a bezpečnosti půjde v podstatě o jasná pravidla státních zakázek, zlepšování konkurenceschopnosti v oblasti technologických eh, aspektů základních eh, parametrů protože půjde v podstatě o to, abychom neměli zbytečně nějaké zdvojování eh, výdajů a také organizací, které se tím zabývají. Čili v podstatě jde o to, abychom se zaměřili na některé důležité body. Za prvé potřeba zlepšovat implementaci obou těchto směrnic. Dále konzultace, které budou vedeny s experty, protože se ukázalo, že důležitým problémem v oblasti té směrnice na téma státních zakázek jsou určité výlučné doložky členských států a že je třeba toto ještě řešit v právní oblasti pokud jde o kontrolu, kterou provádí komise. Za třetí, potřebujeme větší spolupráci, společné plánování, společné chápání těch možností a dohod tedy na téma technické suverenity. A potom také, pokud se používá směrnice o státních zakázkách v oblasti obrany, pak jde také o stupeň uplatňování a zvyšování hospodářské soutěže, transparentnosti a nediskriminačního přístupu. Za páté je třeba zlepšit také postupné pronikání přeshraniční jednotlivých podniků a smluv šestý bod to se týká v podstatě stávajícího právního rámce, pokud jde o e, převody těch obraných produktů. Za sedmé potřebujeme zlepšovat dostupnost licencí v rámci EU a poslední osmý bod se týká potřeby omezeného uplatňování toho schématu pro certifikaci. Tato zpráva o provádění bude v podstatě takovou určitou přípravnou fází eh, mm, v souvislosti také s jednáním se zúčastněnými stranami, dalšími subjekty, abychom mohli i se stínovými zpravodaji tyto věci dokončit. Já jim všem velmi děkuji protože potřebujeme skutečně co nejvíce posilovat naše možnosti v současné situaci, případně i jsme museli bohužel tedy zrušit některá veřejná slyšení, která byla plánována a velmi důležitý vstup pro nás byly příspěvky experty, expertů 23. června, jak už zaznělo, a zpráva bude také vycházet z té analýzy kterou provádí eh, výzkumný úsek, eh, který pracuje na půdě tohoto parlamentu. Takže, paní předsedkyně, toto je tedy stručné představení toho, co už jsme učinili, co bychom měli udělat do budoucna a já doufám, že spolupráce stínových zpravodajů nám pomůže, abychom dokončili tuto velmi zásadní práci. The... Děkuji, Krysy, a já nyní předám slovo stínovým zpravodajům, kteří se přihlásili o slovo. Za prvé to bude pan Sven Mixer za SAD. Máte dvě a půl minuty, pane Mixere. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěl poděkovat zpravodaji za skvělou práci na této velice důležité věci – Práce na předchozích zprávách i schůzky s odborníky ukázaly, že je to velice důležitá věc. Obě směrnice mají opravdu důležitý účel. Pomáhají nám vytvořit otevřenější, transparentnější a konkurenceschopnější obraný trh a zároveň je také zjevné, že ty směrnice zatím nenaplnily plný potenciál a proto je podle mě opravdu důležité, abychom si stanovili oblasti, kde je pokrok pomalý a je to potřeba zlepšit. A já se opravdu těším na první návrh. Rád bych poukázal na čtyři, pět věcí, které jsou velice důležité z hlediska implementace směrnice a jsou také zásadní z pohledu SAD. Za prvé ten požadavek na zápočet. Tady panuje velká nejistota, týká se to zvlášť malých členských států a já si myslím, že aby příjemci a dodavatelé byli schopni řádně spolupracovat, zvlášť v malých státech, musí se to dál vyjasnit. Za druhé, malé a střední podniky. Ty mají zvlášť velké problémy, pokud je o dodržení požadavků, která stanoví směrnice a musí také soutěžit s velkými podniky o veřejné zakázky. Administrativní omezení jsou zvlášť velkou zátěží právě pro malé a střední podniky. A nedokážeme si takto představit spravedlivější konkurenci mezi malými a velkými podniky. Musí se to dál řešit v této zprávě. Dále jde o transparentnost. Transparentnost k vyjasnění tržních struktur aby bylo možné rušit překážky i přes hranice a aby se ty produkty, které se dotýkají obrany, snáze převáděly. Spravodaj mluví o jistých omezeních transparentnosti, úzce s tím také souvisí řádné uplatňování práva uplatňování směrnice ve všech členských státech. To je pořád ještě nerovnoměrné a musí se to vyřešit. A poslední věc, já myslím, že dopad Brexitu, který se samozřejmě nepředpokládal při přijetí a přípravě směrnice, je také důležitou věcí. Jde tedy o širší trh se zbraněmi, širší trh e, výrobců a není úplně zřejmé, jaké budou vztahy po Brexitu. Důležité je, jakým způsobem budeme přistupovat k budoucímu britskému trhu a také ke stávajícím přeshraničním projektům v tomto ohledu. Ještě jednou opakuji, že bych rád poděkoval zpravodaji a těším se na úzkou spolupráci. Děkuji. A nyní za Renew paní Lisie Schreinemacher, prosím. Dobrý den. Já doufám, že mě slyšíte. Jsem ve své mobilní kanceláři. Uvázala jsem zácpě, takže jsem si prostě zaparkovala. Budu stručná, samozřejmě především bych chtěla poděkovat panu Petršovi za práci na této věci Měli jsme před 14 dny zajímavou výměnu názorů s experty a já se opravdu těším na tu zprávu, kterou zmínil i pan Peters. Obě směrnice sice byly přijaty v roce 2009, ale bohužel se zdá, že stále ještě máme 27 různých trhů místo jednoho evropského trhu. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že ty směrnice nenaplnily svůj cíl ani potenciál, pokud je o navýšení transparentnosti. A je důležité, abychom na tom dál pracovali, protože přeshraniční operace mezi jednotlivými podniky mohou být ku prospěchu eh, rozvoje celého evropského obraného sektoru. A na úrovni EU se zaměřujeme především na regionální výrobce obraných systémů. A ty se nacházejí především ve velkých členských státech. A tam je uzavřený dodavatelský řetězec. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit na pár věcí, některé z nich už tady zazněly, ale já myslím, že potřebujeme otevřený evropský dodavatelský řetězec, zvlášť ve vztahu k malým a středním podnikům. Protože i ty potřebují přístup na tento trh a měl by být schopní čerpat všechny výhody, které to nabízí. Za druhé, Směrnice nedostatečně znají vlády a sektorové podniky. Podniky, které eh, řídí kritickou infrastrukturu. A proto se ty směrnice nedostatečně uplatňují. Z hlediska bezpečnosti je to sice nutné, ale dalo by se také říct, že znalosti o těchto věcech by se měly rozšířit. A poslední věc, potřebujeme důraznější politiku pro uplatňování práva komise by měla být iniciativní, neměla by čekat na to, co se dozví od tohoto sektoru. To slýcháme dost často. Bylo pár řízení pro porušení předpisů, ale já myslím, že by toho mohlo být víc. A mělo by toho být víc. Pokud některé země, některé členské státy směrnice nedodržují. Děkuji a těším se na spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodaji. Děkuji vám. Děkujeme, Liše. A nyní paní Věšení Žoho za ID. Oui, merci. Ano, děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu Petersovi. Je to skutečně dobrý základ pro jasnou diskusi, nicméně Evropa obrana nakupuje americké produkty, například eh, pokud jde o ochranné střely. Přitom máme MBDA, která je společná společnost Airbus, BAO a Leonardo, která v podstatě má 20% úspěšnost ve světě, pokud jde uplatňování. A tady jsme zatím daleko. Polsko například kupuje patrioty, Rumunsko kupuje americké patrioty, například za německé eh, a další daňové příspěvky. Já se omlouvám polským eh, přátelům. Máme polský Polsko rádi, ale toto není správné. Paní předsedkyně, 438 tisíc lidí pracuje v Evropě přímo v obraném průmyslu, nicméně vidíme, že od Brexitu jsme se dostali na deváté místo, Thales je 16., DASO je 38. Poté, kdy jsme e, způsobili, že nemocnice u nás vypadají jako ve třetím světě, měli bychom zabránit tomu, aby to nedopadlo stejně i s dopravou, s obranou. Je skutečně třeba, abychom v tomto ohledu dokázali postoupit dále, protože americký trh je nám uzavřen 24. února 2011 se vybral Boeing pro obrovský e, zakázkový balíček my jsme z něho byli vyňati a byly to částky, které dosahovaly příce k 40 miliard dolarů. Ta smlouva byla nakonec zrušena pod tlakem Boeingu a dalších eh, firm a nakonec tedy byl Boeing skutečně prosazen. Vážení kolegové, paní Merkel kupola, kupovala F-18 americké, Bulharsko kupovalo F-16. Co tedy máme jako projekt? Jako projekt v rámci evropského prostoru. Proto musíme bojovat za to, aby se nám otevřel evropský trh e, právě směrem do Ameriky, abychom byli schopni skutečně e, prosazovat naše evropské podniky, zejména pokud nakupujeme zboží tohoto typu. A jsem velmi ráda, že spolu budeme moci spolupracovat. Děkuji, Viržiny. Děkuji, Viržiny. A nyní David Korma za zelené. Máte dvě minuty, prosím. Yes, we are informed that the connection... Ano, údajně nemáme dobré připojení a David nám zmizel. Zmizel ze seznamu. The connection, yes. Okay, um, well, then I will ask... Takže eh, teď se ptám, jestli někdo další si chce vzít slovo. práci pana Pitse. Pan Šváb. Ano, děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat panu Pitsovi za vynikající návrh. My vlastně vidíme, proč nejsme tak úspěšní. Je to ten náš velký, velký záběr. Eh, poněvadž tady je také eh, možnost těch, eh, řekněme, offsetů pro členské země, které se mohou tedy jít vlastní cestou. No a kdybychom tady měli mít pouze evropskou agendu, tak to by byla velice široká paleta možností. Takže my bychom se měli snažit maximálně, aby tady byly, byla jasná pravidla, a aby bylo jasné, že se to netýká politiky obranné, ale pouze eh, veřejný zakázek. A v podstatě eh, měli by to takto akceptovat a ne příliš měnit. Eh, já tady chápu, že je zde snaha upřednostnit malé střední podniky, ano, ale my žijeme tedy v tržním hospodářství a mm, takové malé a střední podniky by měly mít možnost Eh, se také utkat s většími producenty. Takže eh, jestliže členské země eh, získají nový materiál, pak by měly být jasná pravidla pro jeden nástroj pro celý nátrh a ne různých 27 požadavků. Protože jinak jako Evropská unie Eh, na to doplatíme, budeme méně efektivní, bude to pro nás dražší a de facto mm, má to samé nevýhody. Takže děkuji. Děkuji. Pan eh, Goma eh, se přece jenom chce zkusit připojit. Davide? Ça y est, ça devrait marcher. Tak, teď by to mělo fungovat. Doufám, že to funguje. Omlouvám se. Děkuji panu zpravodaji, děkuji všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že to opravdu odpovídá tomu, co říkali někteří kolegové. Výměna s experty, kterou uspořádal pan zpravodaj, byla zajímavá, zejména exporti litovali toho, že se málo uplatňují pokyny, které se týkají eh, rozpočtu v oblasti obrany členské státy EU přicházejí o 25 až 100 miliard z těch celkových 200 miliard, které se ročně vyplácejí v této oblasti, což samozřejmě je velmi zásadní věc v souvislosti s krizí, kterou procházíme. Velmi se omezují například výjimky v rámci SFEU, pokud jde o státní bezpečnost, to je právě možné, pokud budeme aktualizovat směrnici 81. A pak také bude třeba zahrnout eh, prodeje mezi vládami v rámci eh, toho, co nabízí směrnice, protože experti říkali, že mnoho prodejů eh, od podniků směrem tedy k vládě je často nějakým způsobem zamaskována, že když se to prodává mezi vládami, situace je jiná. Na to musíme tedy dbát. A také podle komise bylo jenom pět řízení, která se týkají porušení povinnosti, což vypadá do, ne příliš dostatečné ve vztahu k těm narušením pravidel, se kterými jsme se setkali. Čili je třeba vytvořit si skutečně podmínky a prostředky pro to, abychom k tomu mohli dospět. Pokud jde o transfery zbraní v Evropě, jsou určité technologie, které se dostanou k členským státům ale kde nejsou přísně uplatňována pravidla pro vývoz zbraní, která jsme si stanovili v Evropě, čili my chceme, aby se revidovala směrnice o transferech, aby tam byla zcela zřetelná poznámka o tom, že Unie si vypracovala určitá pravidla, a že je třeba tedy u těch otázek vývozu zbraní to dodržovat. A na závěr, pokud jde o hodnocení a potom vydávání licencí pro vývoz zbraní, jak tedy uvnitř, tak mimo EU, to je skutečně výsada eh, členských států a proto je třeba tyto věci řešit, protože případné omezení vývozu by mělo být stanoveno právě na úrovni vnitrostátní. Děkuji, Davide. Tak eh, myslím, že nikdo další si nepřeje mluvit, takže nyní dám slovo opět panu Petrsovi, panu zpravodaji, eh, aby nám eh, stělil své závěrečné slovo. Ano, děkuji vám, paní předsedající, děkuji také zpravodajům a dalším kolegům. Myslím, že tady bylo řečeno panem Švábem, co zde máme dělat v tomto výboru, to je zejména obrana společného trhu. A samozřejmě, že ten obraný trh je velmi dobrým příkladem toho, jak společný trh nemá fungovat. Mnozí kolegové potrhli, že my nemáme žádný evropský evropský společný eh, obranný trh, je jich celkem 27 nebo 28. To samozřejmě není dobře, poněvadž je to drahé a účinnost tohoto trhu je chabá. Tedy je toto příležitost pro mm, tuto zprávu, abychom tedy k tomu promluvili a řekli, co tady dělat lépe, zejména tedy eh, na tom trhu eh, s produkty obraného charakteru a samozřejmě také transparentnost je tady důležitá. Eh, je to příležitost, která opět není využitá, to tady bylo několikrát zdůrazněno. Máme tady problém různých výjimek, což je také závažná věc. Problém Brexitu, eh, to vlastně v roce 2016 jsme o tom nic nevěděli, nicméně Spojené království je dnes v úplně jiné pozici a to by se mělo promítnout do naší zprávy. Vynucování to je další věc, další velmi důležitá věc to zmínilo několik kolegů. Když tedy máme směrnice, ovšem nikdo je nevinucuje, tak to je problém. Je problém zajistit to, aby členské země tyto směrnice respektovaly. Takže všechny tyto prvky eh, tam budou eh, zapracovány. Já děkuji eh, stínovým zpravodajům a děkuji také dalším kolegům, kteří předložili komentáře, které by se měly tady do konce roku promítnout do té zprávy. Ano, děkuji, pane Petrsi. Tím jsme uzavřeli bod číslo 10 na našem programu a dostáváme se k poslednímu bodu pro dnešek to je nebo číslo 11 a to je milá inteligence v trestním právu a používání policejními a, a, a e, soudními orgány. Spravodajem e, je pan Kolaja, je to z výboru e, Líbe. A nyní dám slovo na čtyři minuty zhruba panu Kolajovi. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat také stínovým zpravodajům a jejich pracovníkům za konstruktivní eh, eh, spolupráci. Měli jsme celkem 68 pozměňovacích návrhů. No a nyní k obsahu. Technologie umělé inteligence mají samozřejmě velký potenciál, nicméně je třeba chápat, že Eh, technologie také není zcela bezchybná. Máme tedy eh, mnohy, mnohé případy, kdy umělou inteligenci mohou využívat policejní a soudní orgány. Eh, některé jsou tedy v pořádku, ty způsoby použití, některé je trošku kontroverznější. A e, to se týká třeba e, také sledování e, ve věznicích a podobně. Tady už de facto musíme zdůraznit, že tady platí princip, že umělá inteligence nesmí obracet nebo nerespektovat lidské rozhodnutí. Co se týče tedy toho aspektu vnitřního trhu, tak samozřejmě je to třeba nakupovat a je nutné, aby technologie byly používané, tedy používané technologie, které jsou pouze bezpečné. A dále spotřebitelé by měli mít možnost odvolání nebo obrany v případě, že je to použita proti nim. E, dále jsou tady velice citlivé způsoby využití, jako například rozpoznání obličejů, e, automatické detekování vzorců chování a podobně, čili to třeba regulovat něco i třeba zakázat. Pokud se týče eh, NGO a eh, agentur, které se zabývají lidskými právy, tak jsme upozorňováni, že tady eh, skutečně je to z hlediska práv citlivé. Například IBM nedávno eh, přestala nabízet technologii rozpoznání obličejů policej, policejním orgánům. Co se týče eh, počtu pozdělacích návrhů, tak to nám tedy vedlo eh, k technickým Eh, setkáním, ale de facto budou třeba ještě další schůze politického charakteru, to už jsem eh, vlastně indikoval našim stínovým zpravodajům. A já si velice rád vyslechnu další vaše komentáře v této výměně názoru. Ano, děkuji, děkuji Marceli a nyní stínový zpravodaje, zpravodajové pan Šváb za EPP 2 a půl minuty. Děkuji vám, paní předsedající, kolegyně, kolegové. Za EPP bych chtěl poděkovat eh, za spravodají eh, tedy za to, že eh, se tady pracuje na kompromisních návrzích a mm, tady jsme my jako EPP máme stínového zpravodaje také ve výboru Halibe a myslím, že touto cestou můžeme něco prosadit. Chci se Eh, zastavit u dvou bodů. Myslím, že u toho vnitřního trhu je třeba poukázat na to, eh, že eh, bychom se měli soustředovat pouze na naše kompetence, čímž tedy vytvoříme určitý příspěvek v oblasti umělé inteligence a trestního práva, a to tak, aby ten společný trh nebyl příliš fragmentován a abychom měli výrobky umělé inteligence, které eh, budou moci fungovat v celé Evropě. Eh, takže to je pozdělací návrh číslo 6 a bylo by dobré, kdyby byl schválen. No a další eh, bod. Problém spatřujeme v tom, že se zde vyjadřuje požadavek, aby umělá inteligence byla v různých technologických variantách eh, open source. Ano, eh, je to cesta k transparentnosti, ale obáváme se, že mm, by se mohla vyřadit ze hry část těch eh, inovačních sil, které na tom prostě pracují už léta letoucí a chtějí svůj software chránit. Takže tady de, de facto mm, by mohla být taková alternativa, zajímavější výrobky, eh, které by nebyly tolik open source. Takže skutečně eh, je eh, třeba tedy samozřejmě dosáhnout toho, té transparentnosti, ale i to, co jsem říkal, takže opravdu se těšíme na, na opravdu výsledek tohoto kompromisu. No a taky to budeme prosazovat v tom výboru Libe. Děkuji za SAD pan Šíde. Děkuji. Já bych možná na úvod také rád poděkoval zpravodaji za ty první kompromisní návrhy. Já myslím, že se většina politických skupin v zásadě shodne na tom, že potřebujeme společný evropský právní rámec pro umělou inteligenci. Že Evropská unie by měla stanovit podrobná pravidla a normy na úrovni EU a tato pravidla, tyto normy by měly vycházet z jednoznačných základních pravidel, základních evropských pravidel, ze svobody a z ochrany údajů. To se musí dodržet. V trestně právních věcech by umělá inteligence vždy měla být klasifikována jako vysoce riziková a měli bychom k tomu přistupovat opravdu obezřetně, bez výjimky. Měli bychom zvýšit efektivitu rozhodování, ale důležité je říct, že systémy umělé inteligence by za žádných okolností neměly rozho- nahradit rozhodování člověka. Odpovědnost vždy musí nést člověk. Vývoj otevřených zdrojů v oblasti umělé inteligence je také důležitá věc z hlediska inovace a posílení spolupráce při vývoji umělé inteligence. Jde také o zajištění transparentnosti a vysledovatelnosti a také o ověřování. Využití rozpoznávání obličeje a příslušných technologií ve veřejných místech a automatické rozpoznávání chování a profilování, podle kterého rozdělujeme lidi na rizikové kategorie nebo prediktivní plnění práce se musí regulovat, aby se to nezneužívalo. Za určitých okolností se ty věci také musí projednat. A další věc, na které mi záleží jako stínovému zpravodaji za SAD, je to, že potřebujeme jednoduchá a efektivní a snadno přístupná pravidla pro stížnosti a nápravu pro postižené osoby. Musí to vycházet všechno z nediskriminace, aby nedocházelo k diskriminaci jednotlivců nebo příslušných skupin při analýze dat nebo při posuzování dat. Kontrola ze strany člověka a nediskriminace musí být mezi požadavky na eh, postupy pro veřejné zakázky u digitální aplikace a u umělé inteligence, pokud je využívá policie a justiční orgány. Algoritmické postupy pro analýzu těchto údajů musí být eh, přístupné, srozumitelné a ověřitelné, aby se zajistila transparentnost a nezávislost trestně právních řízení. Jsem si jistý, že nakonec dospějeme k dobrému kompromisu a těším se na další spolupráci. Mnohokrát děkuji a za renew pan Paní Hán, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Využití umělé inteligence ze strany justičních orgánů a policie je vysoce citlivé téma. A pokud to budeme regulovat špatně na evropské úrovni, bude hrozit, že dojde k porušení práv občanů. Ale když to uděláme správně, jak e, orgány, tak občané budou mít z takového procesu prospěch. A posílíme bezpečnost v celé Evropské unii. A proto jsem velice vděčná vám, Marceli, jako zpravodaji, protože si myslím, že si vedete velmi dobře při přípravě tohoto stanoviska výboru IMCO. I pokud je o tu první sadu kompromisních návrhů. Já vítám kompromisní návrhy, zohlednili všechny moje priority. A pokud je o využití umělé inteligence v trestním právu, my jsme rozhodně proto, abychom posoudili určité aspekty. Musí být jasné, že kompromisy u některých e, věcí a o ochrany údajů jsou pro nás černá linie. Já myslím, že umělá inteligence, kterou využívá policie a justiční orgány, musíme obecně považovat za vysoce rizikovou. A potřebujeme také efektivní pojistky, které zabrání zneužití a možnost porušování základních práv. Nemohu úplně souhlasit s kolegou z ELS, ale to není nic nového, pokud je o otevřené zdroje, protože já si myslím, že otevřené zdroje a přístup založený na otevřených datech hrají významnou roli, abychom zajistili důvěru občanů v systémy umělé inteligence. Já jsem ráda, že řešíme také vysoké riziko zneužívání určitých typů umělé inteligence, jako je třeba technologie rozpoznávání obličejů na veřejných místech. Vidím, že všechny naše priority, obavy a podněty se odrážejí v návrhu kompromisních návrhů a rozhodně mohu všechny podpořit. Kromě toho si myslím, že bychom neměli dál text rozmělňovat. Třeba pokud je o školení pro ty, kteří mají pracovat se systémy umělé inteligence. Jde také o výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy v oblasti umělé inteligence a využití umělé inteligence v administrativě a e, při justičním rozhodování. Byla bych ráda, kdyby ostatní skupiny mohly také podpořit naše další e, pozměňovací návrhy. Děkujeme za dosavadní práci, Marceli. Děkuji a za ID Alessandra Basso. Dvě a půl minuty, prosím. E, Já chci poděkovat zpravodaji, pokud jde o kompromisní návrhy. Některé mne opravdu hodně zarazily. Hovoří se o určité úloze, kterou by měly sehrát evropské instituce, pokud jde o oblast právní úpravy. Já mohu jenom připomenout, že trestní právo spadá do kompetence členských států a že tedy členské státy se musí těmito otázkami zabývat a provádět potom koordinaci mezi sebou navzájem. Chtěla bych upozornit na pozměňovací návrh 5. Tam se hovoří o tom, že se mají občané informovat, když se používá i systémy pro eh, například eh, rozpoznávání obličeje a různé tedy typy profilací podle toho, když se používá umělá inteligence ve smyslu, kdy se jich to tedy bezprostředně týká. Týká se to všech občanů, anebo se myslí jenom případně podezřelí, jako například v kompromisním návrhu 4. V takové chvíli by to nemělo žádnou logiku z hlediska nějakého racionálního způsobu uvažování a ještě méně v oblasti trestního práva. Informovat podezřelého eh, o tom, že může být zadržen to je bod, který skutečně si myslím je třeba ještě prodiskutovat a vyjasnit. A obdobně, pokud jde o kompromisní návrh 4, co myslíme eh, respektováním soukromého života a dohledem a kontrolou, pokud jde o mm, případně podezřelé osoby. co budeme dělat? Budeme sledovat jejich činnosti, abychom případně je mohli lépe zadržet. I tady by bylo třeba tyto věci znovu projednat. Děkuji vám. Ano, děkuji. Děkuji, paní Baso, a za EKR pan Evžen Tošenovský. Pane Tošenovský. Two and a half minutes. Dvě a půl minuty. Could you please press the speak button? Stiskněte prosím tlačítko speak. Yeah. Yeah, okay. Eh, dobrý den, děkuji za slovo. V prvé řadě bych chtěl také poděkovat panu kolegovi Kolejovi za eh, dobrý základ pro stanovisko výboru. Dovolím si poznámky ke dvěma tématům, kde jsem podával pozměňující návrhy. K odstavci 3 bavíme se o využití umělé inteligence policejními a soudními orgány. Open source software by neměl být jedinou alternativou. Důležité je, aby byl na základě licence zdrojový kód přístupný příslušným orgánům pro účely kontroly. A k odstavci 8 biometrické technologie jsou zjevně kontraverní, je to, kontraverzní, je to velmi citlivá oblast, ale většina občanů bude bez souhlasit s využitím například pro odhalení hledaných teroristů na letištích. Ale debatujme, zda a jak onu či jinou technologii, technologii regulovat až na základě skutečně důkladné analýzy komise, protože fakticky se jedná o velmi citlivé technologie, citlivé eh, pro lidi nové, filozoficky, troufám si říct, ještě nezvládnuté, nebo ne, lidé na to nejsou mm, přizpůsobeni, proto musíme postupovat velmi, velmi obezřetně. Eh, děkuji za spolupráci a budu se těšit na další spolupráci v rámci této velmi důležité, eh, důležité debaty. Thank you. Thank you. Um, I'm informed that there is no other members wanting to... Děkuji. Bylo mi řečeno, že už se nehlásí nikdo další a to znamená, že já požádám pana zpravodaje, pana Kolaju, aby nám to uzavřel. Máte zhruba minutu, prosím, Marceli. Mnohokrát děkuji. Já bych rád poděkoval za vyjádřená stanoviska a také za velkou podporu stínových zpravodajů u řady věcí. Chci vám za to poděkovat. Mám pár poznámek a pár podnětů k tomu, co bylo řečeno. Chápu to tak, že bychom měli zdůraznit vnitřní trh, opravdu se snažíme vyhnout roztříštění vnitřního trhu. A já si myslím, že se nám podaří tento prvek zapracovat do stanoviska. A v tomto smyslu bych také chtěl říct, jak už jsem zmínil na úvod, že se na to díváme z pohledu vnitřního trhu, především z hlediska zadávání zakázek, a to plně spadá pod pravomoci Unie. Chtěl bych se také vyjádřit k otevřeným zdrojům. To tady zaznělo několikrát. Chtěl bych říct, že podle mě je zjevné, že otevřené zdroje přispívají k inovaci. Řada z technologií, které využíváme dnes na každodenním pořádku, začínala jako open source – anebo ten vývoj v podstatě probíhal v komunitách, které využívají otevřené zdroje. Je to tedy ten prvek inovace. A z předchozích poznámek jsem vyrozuměl, že tady možná panují jisté obavy, pokud jde o komercializaci. V tomto smyslu jsou pořád ještě podniky, které vydělávají miliardy na open source softwaru, Je tedy možné najít určitý obchodní model, který dobře zapadá i do toho modelu vývoje open source. A také chci zmínit věc, která je velice důležitá. Otevřené zdroje přispívají k bezpečnosti, protože pokud pak dojde k nějaké mezeře bezpečnosti nebo zabezpečení nějakých technologií, je to možné zjistit v průběhu vývoje ještě předtím, než se vybavení dostane do distribuce – Napomáhá to tedy bezpečnosti ze své vlastní povahy. Celkově chci poděkovat za spolupráci a těším se na další práci. Myslím, že určitě zpracujeme dobrý kompromis. Děkuji, Marceli. A hlasovat se bude na začátku září, ještě se to potvrdí. A tím jsme dospěli nakonec programu tohoto prvního zasedání našeho výboru eh, tohoto týdne. Skončili jsme trošku dřív, já myslím, že to je dobrá zpráva. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin. Oznámíme výsledky hlasování, které proběhla dnes a proběhne také závěrečné hlasování. A čeká nás také diskuze se spolkovým ministrem hospodářství a energetiky Německa, budeme mluvit o programu německého předsednictví. Sejdeme se tady znovu zítra v 9 ráno. Děkuji vám.